Um, Děkuji, vážení kolegové. Tím eh, jsme ukončili předchozí debatu a budeme pokračovat. Máme tady prohlášení místo předsedkyně komise Vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku k rozhodnutí ve věci strategie rozšíření EU západní Balkán. A na úvod naší debaty bych chtěla dát slovo paní místopředsedkyni Mogherini. Děkuji, děkuji paní předsedkyně.